po, jako, e, ve středu společně s předsedou rady podepíšu pět aktů, které byly schváleny řádným postupem. Také tyto akty budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání.